Můžeme začít bodem 9 programu a přivítat zde Naďu Kalpiňo, ministrini pro hospodářství a podnikání ze Španělska. Vítejte na ekonomickém dialogu se Španělskem. Eh, Nadia Calvino. Víme, že paní ministrině má velice významné portfolio a také i má na starosti výbor, vládní výbor, mezirezortní výbor, který má na starosti hospodářskou politiku. A také právě se vrátila z Ekofinu a z Euroskupiny, kde se projednávala celá řada témat našeho zájmu. O tom budeme mluvit potom. Jak víte, Španělsko má před sebou velice pozitivní ekonomické vyhlídky a právě odhlasovalo, přijalo velice ambiciozní rozpočet, který se především silně zaměřuje na sociální sféru, na investice, inovace, na sociální soudržnost. Určitě o tom <clears throat> paní Kalvině bude mluvit a poté také budeme diskutovat o jiných, nejenom španělských záležitostech, tedy o širších evropských tématech, včetně EMU. A, <clears throat> protože víte, že to je téma zásadní pro nás. Teď také pracujeme na návrhu komise a chtěli bychom slyšet vaše názory <clears throat> o rozpočtu eurozóny, jeho možném čerpání a vývoji. K tomu tady máme zpravodaje. Určitě to bude téma našeho dialogu. A teď, má, teď je to na vás byste mohla přednést úvod, úvodní slovo a poté otázky od našich členů. Paní ministrině, paní ministrině máte slovo. Děkuji. Pane předsedo Gualtieri, dámy a pánové, členové výboru Ekon, milé poslankyně, milí poslanci, eh, je to pro mě velké potěšení, tato příležitost opět se vrátit na hospodářský výbor tohoto parlamentu, protože po mnoho, mnoho let váš výbor hrál významnou roli a hraje významnou roli i v mém každodenním životě. Je to pro mě velká čest eh, přijít sem teď, protože teď jsem ministrině eh, Španělského království odpovědná za hospodářství a podnikání a především musím poděkovat za tuto příležitost a za vaše pozvání. Děkuji. A kromě toho, zde tato schůze v podstatě se koná ve velice případné době, když španělská vláda právě předložila návrh rozpočtu státu na rok 2019, ve kterém stanovujeme, jaké budou priority. Je to návrh, který předvídá, že ekonomický růst ve Španělsku bude pokračovat i v roce 2019 a v podstatě mezinárodní a další organizace hovoří o tom, že v podstatě u nás bude vyšší míra růstu než u ostatních států kolem i v, v průměr, než je průměr v Evropě. Je to návrh rozpočtu, který kromě toho i reflektuje tři pilíře naší hospodářské politiky. Mm, samozřejmě ty zmíním, a protože v zásadě jde o toto za prvé. Jde o to, že jasně jsme se zavázali k fiskální disciplině. Náš cíl veřejného deficitu na rok 2019 je 1,3 Eh, hrubého vnitřního, hrubého národního produktu eh, a s tím, že v roce 2018 to bylo 27%, které jsme plánovali. A vlastně poprvé eh, dochází k primárnímu přebytku a takto můžeme začít korigovat rozhodujícím způsobem významnou nerovnováhu, kterou jsme zdědili z krize. A to je vysoký objem veřejného dluhu a Visa eh, a především tedy ve srovnání s HDP. Takže druhý pilíř naší politiky je to, že věnujeme eh, velkou eh, pozornost sociální sféře, jak řekl pan předseda, a s tím, že chceme, aby všichni občané profitovali z růstu, aby se snižovali rozdíly, abychom přispěli k sociální udržitelnosti, což je nezbytné, pokud chceme mít hospodářskou a finanční udržitelnost. A za třetí, Jasně, tady sázíme na strukturální reformy, které budou motivovat k větší produktivitě a které nás připraví na výzvy 21. století. V tomto smyslu v příštích dnech zveřejníme agendu změn, Agenda for Change, která vyčerpávajícím a koherentním způsobem bude popisovat prioritní aktivity, abychom mm, řešili budoucí výzvy. A než tedy budu pokračovat, eh, než budeme pokračovat s hospodářskou politikou, tak velice stručně se zmíním o eh, ekonomickém kontextu. Začneme globální ekonomikou, takže všechny odhady říkají, že ekonomický světový růst bude pozitivní i během stávajícího období, ale méně intenzivní a méně synchronizovaný mezi různými regiony a zeměmi zde výhledově máme zde celou řadu rizik a nejistot, jejichž účinky se budou projevovat v celém roku. Já vám v roce, já vám to nemusím vysvětlovat tady na výboru, vy určitě o tom diskutujete a znáte to velice dobře. A toto bez pochyby také určuje, jaké jsou hlavní výzvy, které eh, máme v eurozóně. A odhady růstu v eurozóně ty byly zrevidovány směrem dolů. A já si myslím, že toto bude znamenat větší tlak na nás, na všechny, proto abychom jasně něco udělali s tou kapitulou prohloubení hospodářské měnové unie, což je téma, kterému se budu věnovat za chvíli. V tomto kontextu Španělská ekonomika představuje e, významný růst, je to růstová ekonomika, doufám, že to tak bude pokračovat i v roce 2019. Náš odhyt, odhad je asi Eh, v roce 2018 eh, <clears throat> tedy eh, to bylo 2,6 a mm, odhad teď na rok 2019 je 2,2 asi, mm, tak zhruba řečeno, takže mm, samozřejmě v roce 2015 tedy to bylo to maximum, takže by to mělo zůstat někdy, někde kolem toho a kolem hospodářského, kolem evropského průměru. A zde je třeba říci, že ale tento cyklus je velice vyvážený ve srovnání s ostatními mm, cykly. Máme umírněnou inflaci, vytváří se pracovní místa, asi 3%, to bylo v roce 2018, což umožnilo snížit významnou měrou nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti eh, se eh, snížila v minulém roce o 6%. A kromě toho, tento hospodářský růst jde ruku v ruce s přebytkem běžného účtu, což je velká novinka vzhledem k, expanzi, k eh, expanzivní fázi eh, španělské ekonomiky a v podstatě tím řešíme nerovnováhu, kterou jsme zdědili z minulé krize, což je tedy vysoká míra deficitu, především veřejného dluhu. Takže zde tedy pokračuje ta nerovnováha, ale mm, ty nerovnováhy se zmírňují, snižují a to díky tomu adekvátnímu eh, hospodářskému kontextu. A v tom je třeba provést nezbytné reformy. Reformy podle těch třech eh, strategických os, které jsem zmínila. Daňová disciplína, jak jsem již řekla, to je pro nás nedílnou součástí hm, celého vládního plánu. Náš cíl je pokračovat se snižováním deficitu, urychlit, pokud to bude nutné, i snižování tohoto dluhu. A takto budeme posilovat i důvěru, kterou mm, finanční trhy teď vykazují vůči španělské ekonomice v roce 2018 s veškerými těmi nejistotami. Tak to byl pozitivní rok z pohledu financování veřejného sektoru a začátek roku 2019 také vypadá příznivě a výběrová řízení, tendry, které jsme provedli, do, zde i mám s sebou generálního tajemníka, který to má na starosti, takže určitě vám řekne, jak je to pozitivní. Takže ty aukce, které jsme provedli, tak eh, jsou rekordní, pokud jde o poptávku a vlastně tím my snižujeme i míru nebo náklady na financování naší ekonomiky, což je důležité pro naši vládu, protože každý rok musíme utratit asi 30 miliard euro na e, úrocích, což jsou peníze, které by byly produktivnější, kdybychom je mohli použít třeba ve zdravotnictví nebo eh, školství či na inovace a investice. Důvěra finančních trhů je nezbytná. My jsme se to naučili v době krize. A mm, toto i vysvětluje první pilíř udržitelnosti finanční a ekonomické udržitelnosti našeho vládního programu, ale také musíme mít důvěru občanů. A to vysvětluje druhý pilíř, což je eh, rozhodným způsobem zde sázíme na sociální soudržnost, protože fiskální disciplína nemůže vylučovat eh, to, že bychom řešili hlavní problém naší země, a to je zvyšování nerovností rozdílu mezi občanů, občany kvůli krizi musíme eh, zajistit, že to ekonomické oživení bude pro, eh, pro, ku prospěchu všech občanů, že to bude inkluzivní. A tak i nám to řekly mezinárodní organizace, evropské organizace. My jsme o tom také přesvědčeni a proto návrh eh, rozpočtu, který jsme právě předložili parlamentu, tak ten také zahrnuje ambiciozní program, vlastně nejvíce možný ambiciozní program v kontextu sociální politiky, vzdělávání, školství dětí, nebo mateřské školy dokonce, předškolní výchova, zvyšování důchodu, sociální politika pro rodiny a to především pro ty nejvíce zranitelné sociálně slabé. Je to agenda, která nám umožní také začít i řešit tuto nerovnováhu, jak jsem říkala, ta nás doprovází od samého krize, od samého začátku a mm, my to teď musíme řešit díky ekonomickému oživení. A třetí pilíř má také čilit i budoucím výzvám. Eh, je třeba vytvořit základ udržitelného rozvoje, který bude střednědobě udržitelný, tedy udržitelný z ekonomického pohledu, ale i sociálního pohledu a i z ekologického pohledu, environmentálního. Vláda nyní od prvního dne pracuje na koordinaci různých ministerstev, tedy rezortů, jak o tom hovořil pan Gualtieri, abychom Eh, splnili strukturální reformy, které budou řešit změny, změny třeba ve věcech jako školství, vzdělávání lidského kapitálu, eh, které budou podporovat environmentální, ekologickou transformaci. Zde jsme pionýrem. A také i eh, půjde o hospodářskou a sociální transformaci, která je tímto spojená. A budeme řešit i digitální revoluci. Chceme mít spravedlivý trh práce, bojovat proti nerovnostem systém a mít institucionální strukturu, tedy administrativu, státní zprávu, která bude sloužit občanům. Aby tato stabilita a růst se eh, skonsolidovaly a udržely, tak je nezbytné, aby eurozóna, což je naše tedy společná měna, aby to byl zdroj stability, důvěry. A proto si myslíme, že je zcela zásadní prohlubovat tu um, Eh, agendu naší, to znamená vytvořit skutečnou eh, unii, měnovou a hospodářskou unii, abychom se připravili na budoucnost. Jak dobře víte, euroskupina eh, v prosinci prostřednictvím vyjednávání došla k dohodě o balíčku opatření spojených s tvorbou vazbou sítě eh, fiskální, eh, tedy měnového řešení eh, pro případy bankovních krizí, to je tedy ten mechanismus pro řešení bankovních krizí a potom i v pří, hm, abychom mohli i řešit případnou finanční nestabilitu v eurozóně, což je pozitivní vývoj správným směrem a i věříme, že v tomto proletí se to dále bude rozvíjet. I včera na Euroskupině a dnes na Kofinu jsme viděli a skonstatovali jsme, že máme solidní základ pro to, abychom mohli rychle eh, toto rozpracovat. Ale v příštích měsících musíme dále pracovat na bankovní unii, která musí být dokončena, a to především na postupné tvorbě toho evropského režimu záruk za vklady, tedy EDIS. Tento návrh již máme na stole určitou dobu a Španělsko bylo jednou ze zemí, které eh, snažili se eh, tlačit na to, aby došlo k vytvoření tohoto režimu a teď máme již takový základ a teď je třeba, aby proběhly politické diskuze a Kromě tohoto další zásadní je vytvoření rozpočtu eurozóny, včetně také možné eh, funkce, eh, stabilizační funkce eurozóny, tedy mít eh, tedy společnou fiskální kapacitu, abychom mohli čelit případným budoucím šokům, tedy krizím a asymetrickým šokům, tedy vytvoření měnové unie, to znamená, že je třeba ještě tento fiskální nástroj, který musíme mít, tedy které, tedy nástroj, který musí mít společný všechny země, které mají společnou měnu. Je to tedy nástroj stabilizace, což si myslím, že pomůže občanům, konkrétním lidem a proto chceme, aby zde existoval určitý mechanismus, který bude se týkat i nezaměstnanosti. Když řadu let hovoříme o takzvaném backstopu pro tedy mm, finanční instituce a podobně. A teď bychom měli mít backstop pro občany, pro lidi, protože evropský projekt přece se netýká pouze hospodářstvím a finančním sektorem, ale i lid, týká se přece lidí. Proto chceme tlačit na reformy na in, a jako eh, Pedro Sanchez, premiér, před pár dny řekl tedy na plenárce ve Štrasburku, že příští volby do Evropského parlamentu to, ty budou zcela zásadní právě v boji proti těm, kteří nevěří proti tomuto integračnímu projektu. A je to odpovědnost nás všech, tedy chránit Evropu, proto aby Evropa mohla dělat to, co dělala ehm, během eh, těch dekád integrace, a to chránit občany. Je třeba, aby Evropa byla sociální, více sociální, ale zároveň, aby se prohloubila hospodářská měnová unie, abychom mohli minimalizovat maximálně možné míře pravděpodobnosti, že vznikne nová krize, a nebo případně, abychom mohli mírnit efekty, dopady takovéto krize. A mm, takže Vím, že cíle, které zde mám, které jsem zde nastínila, jsou velice ambiciozní, ale Španělsko je země silná, má silnou společnost, má historii plnou úspěchu a je schopna překonávat výzvy. Po devastující krizi, eh, tedy my máme za sebou pátý, ruk, pátý rok, pardon, pátý rok silného růstu a mm, tvorby pracovních míst. Zvyšuje se i eh, národní důchod, máme mm, přebytek mm, na bilance běžného účtu, takže my, tedy vláda, my jsme eh, připraveni využít této pozitivní situace, aby naše země se připravila na budoucnost a abychom měli tedy zdravé veřejné finance, které budou respektovat určitou rozpočtovou disciplínu. Zavážeme se ale i k sociální agentě pro občany, především pro ty sociálně slabé a jde nám o sociálně udržitelný inkluzivní růst. A do budoucna chceme přijmout opatření, abychom zvýšili potenciál růstu e- naší ekonomiky v příštích letech. A v tomto procesu Dámy a pánové, jako vždy budeme eh, vystupovat způsobem konstruktivním a budeme lojální vůči evropskému projektu spolu a spolupracovat s ostatními státy a evropskými institucemi a spolu s nimi eh, budeme plnit naše společné cíle. Děkuji. Eh, Děkuji. Děkuji vám velice, paní ministrině, za takto významné prohlášení i za velice jasné, jasnou představu, kterou si díky tomu můžeme udělat o španělských politikách, o španělském rozpočtu i o tom, jak Španělsko hodlá přispět k prohloubení eh, měnové a eh, peněžní unie. To musím přiznat, že velice rád slyším. A nyní Gabriel Mato za EPP. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Takže e, já no, bych rád tedy dostal trochu více čase, času. Děkuji paní ministrině, že jste přišla, vítejte a vím, že e, e, i vy asi dříve v té předchozí funkci jste měla trochu eh, jiné plány, jinou vizi než teď jako členka vlády. Já souhlasím s, většinou toho, co jste řekla, s těmi cíly, které jste zmínila, pokud jde o hospodářský růst, pokud jde o snižování deficitu, anebo pokud jde o eh, zadlužení. Ale jedna věc je, Ehm, teorie a druhá věc je praxe. Je politování hodné, že podle mě ta situace a hospodářská politika vlády je ehm, stále na těmto cílům a jde opačným směrem, podle mě. A další věc je říct si, jaká je tady realita. Já souhlasím s tím, co řekla, pět let růstu, no, Kdyby tam nebylo EPP, tak by to, kdyby tam nebylo lidová strana, tak by to asi nebylo možná. Je to díky naší předchozí vládě, díky lidov, lidové straně. Takže a teď jste to převzali vy, vaše vláda. Ale teď, pokud jde o cíle snižování dluhu, zde 95,4 v roce 2019, když v podstatě ale Evropská komise to vidí jinak. Také zde hovoříte o deficitu. No, já si myslím, že to je pořád diskutovatelné 1,3 mm, mm, před dvěma, třemi dny, ale v El Pais mm, se říkalo, že analytici mají data, že ve skutečnosti veřejný deficit bude 2%, ne 1,3%, jak vy eh, plánujete. A teď pokud jde o růst ekonomiky, takže v souvislosti s návrhem nebo s odhady vaší vlády, tak i Evropská komise, i e, Španělská banka, tedy centrální banka, v prosinci snížili toto o dvě desetiná místa, snížili odhady e, růstu. Takže vidíte, že to nebude asi úplně ideální. A zaměstnanost. No, to je pravda. Ve Španělsku se vytvořilo hodně pracovních míst, ale bohužel se to teď zpomaluje. I to řekl premiér, španělský premiér. Odhad je, že v roce 2000 18 se nakonec vytvořilo méně pracovních míst a bude to ještě méně v roce 2019, proto se potřebují reformy. Ty jsou těžké, samozřejmě. A to především teď, když vaše vláda nemá velkou parlamentní podporu. A tak bych chtěl vědět, Eh, reforma pracovního práva, o tom se teď hodně mluví. To znamená, eh, systém, vy chcete měnit systém, který fungoval velice dobře v posledních letech. Ano, já, já jsem řekl, já, já si, ano, já eh, využiji oba sloty, které máme v jednom slotu, tedy pokud vám to nevadí. Aha, to je novinka tady taková, no dobře. No dobrá, to je taková inovace. Děkuji. Takže mm, pokud jde o vývozy, tak i zde vývozy, ano, ty klesly do negativních čísel a mm, roční míra 1,3% eh, růstu, což je zase méně než před rokem. A nové daně, no o tom se také hodně mluví, to by mě zajímalo, Gu, eh, daň Google, jak se tomu říká, takže no, uvidíme. To asi budeme jedinou zemí v Evropě. Potom vy zde také hovoříte o sociální soudržnosti, co je, to je dobrá věc, ale mm, to, ne, že by se mi to nelíbilo, ale samozřejmě fiskální disciplína nemůže být nějakou výmluvou pro sociální politiku, ale kapitola růstová, kapitola, nebo spíš ta výdojová eh, stránka a eh, sociální eh, soudržnost, to bude znamenat určitou i příjmovou stránku pro to, aby to, to bylo možné financovat. A zde, podle expertů, zde existuje rozdíl 20, 2,32%. Eh, eh, eh, je tam rozdíl, je tam tady deficit podle expertů, včetně i těch nových tedy příjmů, jako by byla ta nová Google, daň typu Google a podobně, takže se to nepokryje, takže je to tak. A jaké reformy tedy? Ale už se to překročil. Děkuji za tyto otázky, pane Mato. Bylo jich tolik, takže já nevím, zdali já bych musela také překročit svůj čas neméně dvakrát. Za prvé vám chci poděkovat, že jste vyjádřil souhlas s hlavními cíly já finanční disciplínou, eh, protože, nebo fiskální disciplínou, tedy jak víte, že my jsme předložili mm, návrh v podstatě podle pravidel, které jste stanovili i vy, to znamená s cílem deficitu 1,3 To je cíl, se kterým jsme předložili tento návrh rozpočtu a ke kterému jsme se zavázali. V zásadě já doufám, že lidová strana podpoří tento rozpočet, který obsahuje mm, cíle, které jste předložili vy již tehdy. A Eh, takže ta digitální daň, no to také plánovala předchozí vláda, je to podle komunitárního modelu. Španělsko patří mezi země, které tlačí na to, abychom co nejdříve měli takzvanou digitální daň na komunitární úrovni. A vlastně jde o fiskální projekt, tedy digitální daň. Já myslím, že ta snad bude mít i podporu lidovců ve španělském parlamentu. A zde takové tři úvahy obecného charakteru teď. Za prvé, jak je to s dynamikou a s vývojem naší země v té v fiskální disciplíně. Musím skonstatovat, že i když ty různé vlády vyjádřily ten závazek, tak ten pokrok byl relativně pomalý v posledních letech a v tomto smyslu my máme za sebou dobu většího ekonomického růstu. My jsme to využili proto abychom mm, mm, provedli tedy eh, mm, provedli, eh, pardon, nebylo toho využito proto, abychom zreformovali naše finance, tomu nedošlo za poslední leta, proto my chceme eh, dvakrát snížit tedy ten, to zadlužení vůči HDP a jak jsem řekla, to musí být hlavní cíl z pohledu fiskální politiky, snižování dluhu a finanční trhy, no, mají teď důvěru a podporují naši strategii, jak jsem řekla, nejenom během těch šesti měsíců, kdy jsou socialisté ve vládě v roce 2018, ale i teď vidíme obrovskou podporu a zájem o snižování veřejného deficitu. A máme zde odhady růstu a mm, deficitu. Samozřejmě to existují různé odhady mm, ze strany různých mezinárodních institucí a různých úřadů. To nikoho tady nepřekvapí, protože když máte, když se sejdou e, čtyři ekonomové, tak máte pět názorů. A španělská vláda za těchto okolností se rozhodla jít opatrnou cestou. Ehm, to znamená, my jsme na té konzervativní stránce odhadů ekonomického růstu, mezinárodního obchodu, zvyšování cen, energie a podobně i vzhledem k příjmům do rozpočtu. Tady jsme všechno, tady jsme všude opatrní, což je naše hlavní linie. A teď závěrem Eh, výhled na rok 2019. Hlavní rizika a výzvy pro naši zemi, ty jsou ze zahraničí, z mějšku. Zde existuje absolutní dohoda mezi národními a mezinárodními ekonomii a to je, že hlavní výzva pro nás je zpomalení světové ekonomiky, evropské ekonomiky, vývod, našich vývozních trhů, jinými slovy, a tudíž se asi zhorší naše platební bilance na běžném účtu. Takže my doufáme, že tento motor, že to nahradí v interní spotřeba, interní poptávka, která roste v naší zemi, ale je třeba, abychom byli bdělí a sledovali mezinárodní vývoj. Španělsko je země velice otevřená naše podniky se internalizují, jsou působí mezinárodně, tudíž nelze se izolovat od nejistot a výzev, které existují v mezinárodním měřítku. Děkuji. Thank you very much. Já děkuji vám. Je nám útěchou, že právě nedávno Mezinárodní měnový fond se vyjádřil velice pozitivně a výhled pro Španělsko, to zhoršování už se zastavilo i statisticky za socialisty a demokraty Perváš Děkuji, pane ministře, paní, paní ministrině. Je to potěšení, že jste nás navštívila eh, v rámci tohoto ekonomického dialogu. Asi vás nepřekvapí, že se zeptám na rozpočet eurozóny. Jenom předtím připomenu, jednu věc a to je úspěch 27. Eh, v Brexitu. O tom se hodně nemluví, ale tam 27. hovořila jedním hlasem podle komunitární metody a ukázalo se, že to je to nejúčinnější. Ukazuje to, že když existuje různé tenze, existují tenze mezi členskými státy, tak komunitární metoda, metoda je ta nejlepší. A nejenom pro témata vnitřního trhu. Lituji, svým způsobem tedy, že summit eurozóny v podstatě vyloučil nebo eh, smetl ten skromný návrh Evropské komise, který si myslím zaslouží diskuzi a mm, který se týká specifického pilíře eurozóny možná asi to je trochu teď jaksi zastíněno diskuzemi mezi Francií a Německem, ale zde v té diskuzi se hovořilo o třech tématech. Konkurenceschopnost, já myslím, to není jenom specifický problém eurozónu, potom konvergence, tady především mm, jde o strukturální reformy vlastně a mm, protože nikdy se nemluví o rozdílu mezi zeměmi, které mají deficit a těmi, které jsou v přebytku. Ale specifické téma pro eurozónu je to, že potřebuje svoji, eh, svůj rozpočet pro svoji stabilizaci. A jak to chtěla komise. Jak víte, zde v parlamentu já se Reimerem Begem jsem předložila návrh, který právě eh, na základě návrhu komise se snaží obohatit eh, tuto stabilizační funkci, kterou by měl. Tedy to, že bychom měli eh, dávky v nezaměstnanosti prostřednictvím systému zajištění, aby to nezatěžovalo ty národní sociální systémy. A já se ptám tedy, eh, zatím ty závěry eh, samitu eurozóny nejsou příliš pozitivní, tak by bylo moudré se vrátit k návrhu komise, který třeba bychom mohli obohatit ještě o návrhy tohoto parlamentu. Oui, merci beaucoup, Madame Beres. Euh, Děkuji, paní Beres. Já s vámi musím souhlasit. A to, že je důležité hovořit jedním hlasem a mít tedy společnou vizi čeho chceme dosáhnout za 10, 15, 20 let. A teď pokud jde o diskuze o eurozóně. My jsme včera o tom dlouze diskutovali během euroskupiny, konkrétně o tom, jak interpretovat závěry summitu z prosince a jaký je ten manevrovací prostor pro první polovinu roku 2019. A zde náš výklad je takový, a to jsou slova, která eh, figurují v eh, závěrech. A to lídři tam v podstatě převzali všechny prvky závěrů eh, z ECOFINu a z euroskupiny, tedy z prosince. Vlastně což znamená konec technických jednání o stabilizaci. Závěry sami to také říkají, že bychom měli pracovat na nástroji koordinace a konkurenceschopnosti na základě návrhu komise. A někteří mají za to, že bychom měli pracovat na Reform Support Mechanism, jiní jako Španělsko mají za to, že jde o European Investment Stabilization Mechanism, který by měl být základem, a o čem se diskutovala včera. Komise řekla, že na stole je několik návrhů a v kontextu eh, jednání o příštích finanční, nadcházejícím finančním víceletém rámci. A my budeme pracovat na dvou základech a uvidíme, jaký bude pokrok a to technicky se bude pracovat na, tom, na té stabilizaci a na nástroj na ochranu před nezaměstnaností. A teď je závěrem, pane Gualtieri. Víme velice dobře, že budování Evropy to není ze dne na den, že to se dělá malými krůčky, i to říkali otcové zakladatelé musíme mít specifický pokrok v oblastech především, které jsou blízko občanům, aby mm, pochopili, v čem Evropa je pro ně užitečná. A v hospodářské měnové unii, aspoň já doufám, tak tam eh, nemůžeme, eh, eh, musíme využít stávající kontext, když existuje pozitivní růst v celé eurozóně a provést nezbytné reformy abychom potom netrpěli, až vznikne eh, krize, příští krize, abychom netrpěli stejně jako při té minulé. Děkuji. Mnozí z nás sdílejí tento přístup a rádi by podpořili tu stabilizační funkci. A stabilizace to je vždy něco, co si přejeme pro funkčnější um, unii. Tremosa. ministra Nadia Calvino. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní ministrině. Já mám na vás otázku, která se týká non-performing loans, tedy těch neboritních úvěrů. 21. listopadu 2007 Mario Draghi tady v našem výboru eh, my jsme o něm diskutovali, o různých příčinách těch ne, boritních nevýkonných úvěrů a jako důvod, v podstatě to bylo citováno jako důvod krize, a to je, že se neplnily evropské normy e, v podnikání. Bohužel to e, zasáhlo hodně jich Evropy, jak víte, dobře, ne. A zde je hodně e, bylo zahájeno hodně řízení proti různým státům, protože neplnili povinnosti. A pan mm, předseda mm, Draghi nejenom z toho vinil na národní společnosti, ale i vlády, které neplatí včas faktury malým středním podnikům. Třeba měsíce nebo léta jim neplatí a v podstatě to potom vznikne ta insolvenční spirála, ta mm, druhotná platební neschopnost. A takže já v případě Španělska Konkrétně, já myslím, že zatím ještě parlament neodsouhlasil nařízení o sankcím proti podnikům, které neplní platební podmínky, tedy splatnosti. Takže je, i ve Španělsku čekáme na přijetí to, této normy, protože pokud teď to nevyřešíme, tak je zde riziko, že v příští krizi, eh, pokud bude opět intenzivní jako ta v roce 2017, tak opět na jihu Evropy eh, mm, mm, mm, budeme eh, postiženi především eh, velkou nezaměstnaností a ekonomickým úbytkem nebo poklesem. Pane Zemosa, já vám děkuji za vaši otázku. Za prvé, pokud jde o po ty non-performing loans a jejich původ, je pravda, že Eh, že mm, podniky, mm, které by na tom byly špatně a hrály, hrály svoji roli a ne, neplatili tedy. A u nás to byly především realitní trh a nesplácení eh, tedy hypoték a půjček, to znamená zhoršení stavu aktiv bank, takže tady u nás asi to bylo jiné, odlišné než v jiných státech, eh, než tedy to bylo z úvěry v jinde, protože u nás to je především k tomu realitnímu boomu a z velkému zadlužování. A zde ale v této oblasti máme pozitivní zprávy v tom smyslu, že mm, španělské banky po té, co se sanovaly, tak nyní mají tu, snížili počet těch nevýkonných rytních úvěrů, hypoték a mm, takže teď respektují evropské normy, o tom se hodně diskutovalo na ECOFINu a také se i E, zlepšila sanace e, e, bankovních bilancí. To je důležité. To je pozitivní věc. Španělsko v této fázi růstu to dělá způsobem nejvíce vyváženým, především v oblasti stavebnictví. Zde míra růstu hm, také vysoká, ale procento zaměstnanosti, kterou absorbuje stavebnictví, to je daleko menší než ty miliony, které byly předtím. A to byl i důvod krize v naší zemi. Za druhé, já s vámi souhlasím, že důležité je, aby eh, státní a veřejné mm, úřady mm, byly schopny i garantovat eh, to, že budou faktury placeny včas, ale víte, že u nás máme ty autonomní eh, oblasti a zde hm, ty tedy hm, tedy autonomní eh, státní zpráva musí také platit včas i a to by mělo být jedno z kritérií, tak aby nedošlo právě hm, k těm průtahům Eh, ve, ve splácení faktur právě mm, zde proto, ale musí mít ty autonomní oblasti, ty kraje musí mít dostatečné a nezávislé rozpočty a finance na toto. A za třetí, já s vámi souhlasím, že je třeba eh, se zamyslet, jak snížit tento jev, když se neplatí včas za faktury. No a sankce, dejme tomu, ale můžeme i mít různé pobítky, pozitivnější pobítky, než jenom sankce tak aby mm, se e, zkracovaly ty lhůty po e, splatnosti, aby se, e, zkra, aby se zkracovaly ty lhůty, mm, které jsou po splatnosti a protože samozřejmě to je zcela zásadní pro podniky, je třeba, aby byly vůbec schopné platit včas. Děkuji. Děkuji a za zelené Ernesto Urtasu. Ministra, bien, bienvenida esta... Ministrině, vítejte na našem hospodářském výboru i já, mně se líbí ten váš termín backstop for people, ale centrální téma pro mě je otázka tedy bydlení. To je téma, které také se zde eh, analyzuje u nás v parlamentu, protože to se dotýká hodně měst v Evropě. A detailně jsme se zabývali tím, co se děje ve Španělsku, to znamená možnost regulovat nájemné, regulovat nájemné, protože eh, my v Německu to mají, a je to velice úspěšný model, jak víte, prostě tam se stanoví takový index nájemného podle oblastí a eh, takže tom potom samozřejmě ty místní orgány to stanovují a místní orgány potom mají možnost eh, potom i mm, stanovovat tedy eh, ty eh, limity pro to nájemné a případné odchylky, nějaké časové odchylky. Samozřejmě víme, že mm, často potom Eh, zde se zvyšuje ale eh, ten šedý trh, eh, to je pravda, a zde i já se tedy ptám, proč v tom, u nás to není možné vyhláškou zavést podobná opatření a proč to bylo odmítnuto parlamentu, protože máme zde příklady třeba ve Francii, ve, v Německu, kde to je úspěšné a proč u nás to nešlo. A jste ochotní k tomuto vůbec o tom diskutovat? o tomto opatření, tak aby to, i toto opatření bylo ve Španělsku reálně možné. Děkuji za tyto otázky, pane Urtasune. a nebudu zde v Evropském parlamentu eh, eh, se pouštět do diskuze, která by měla smysl ve španělském parlamentu. Ano, ale přístup eh, k důstojnému bydlení za akceptovatelných podmínek, takže to je téma, které je v centru zájmu od prvního dne. A to, že eh, jednáme v různých oblastech. Já jsem již měla možnost eh, to vysvětlit před španělským parlamentem. Za prvé, pokud jde o přístup k vlastnictví. Eh, zde my u nás eh, máme velký sklus eh, s transpozicí směrnic, včetně Mortgage Credit Directive, včetně té směrnice o hypotékách. Mm, ty měsíce, co jsme ve vládě, tak tlačíme na to, aby se španělský parlament dohodl, abychom měli také náš adekvátní zákon, který bude chránit občany a bude v souladu s evropskými předpisy a díky vyjednávání v parlamentu, tak já doufám, že ten návrh se vylepšil a podporuje ty nejvíce zranitelné osoby a snaží se zavést celou řadu pojistek pro to, než se dostanou do mm, situace, eh, kdy nejsou schopni splácet a tady jde o to prostě chránit občany. Jak jsem řekla, to je významná oblast v zemi, jako je u nás, kde většina obyvatel má vlastní bydlení ve vlastnictví. Potom téma nájemného. No, to nelze vyřešit jenom jedním předpisem nebo nějakým zázračným způsobem. V posledních letech ve Španělsku došlo k postupnému snižování nabídky nájemného bydlení typu sociálního, tedy veřejného, státního, to znamená, má zde moje Ministerstvo od samého počátku pracuje tady na tom sociálně veřejném bydlení a i tady je třeba mít eh, adekvátní regulační rámec. A my zde máme eh, tedy na to vyhlášku výnos, královský výnos a potom eh, je třeba, abychom se vyhnuli tomu, že v tom sociálním bydlení nebudou, se nedostanou do problému ti, kteří přijdou o příjmy, nebudou schopni platit nej, nejvíce sociálně slabí. A potom i Eh, je třeba, další je zde důležitá věc, je třeba, že ty, eh, ta společenství vlastníků jednotek budou moci omezovat počet bytů nebo domů, které se budou pronajímat turistům, protože pronájmy turistům zvyšují nájemné. A potom je třeba i mít způsob, jak chránit nájemníky a stanovat tedy maximální míry eh, nájemného Mm, třeba prostě stanovat určité limity, třeba pro ty nejvíce slabé, by to bylo 600 euro. A, mm, takže tady my se snažíme řešit ty nejnaléhavější aspekty, mm, protože to chce společnost. A já lituji, že bohužel v parlamentu nebyla dostatečná eh, většina, abychom odsouhlasili tyto hm, urgentní opatření, která je třeba přijmout, samozřejmě s tím, že ta dlouhodobější si eh, vyžádají více, pro, více přemýšlení a jiný právní základ. Se zmínil určité zkušenosti, ty mě zajímají. Já podle zpráv, které jsem si přečetla, tak to nevypadá tak pozitivně, pokud jde o Eh, ty mm, pakty, o ty dohody, které se týkají výše nájemného, ale určitě je, může to být inspirace i v jiných zemích, kteří se snaží řešit tyto problémy, kterými trpí i naše země. Děkuji, Zague Miguel Urban Crespo. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní ministrině. Já se také vyjádřím k tématu, o kterém hovořil kolega po krizi máme nyní co dočinění s realitní bublinou. Tato bublina byla také vlastně vykrmena tím, že jsme se snažili zachránit španělské banky. Vy víte, že investiční fondy byl, toto způsobily a máme tisíce rodin, kteří, které e, zneužili svého postavení a také Eh, se nyní snaží zvyšovat nájmy a mnoho rodin se muselo vystěhovat. Evropský soudní dvůr již několikrát odsoudil ty, tuto praxi na eh, španělském trhu. Tyto lichvářské ceny a také obrovský nárůst nájmu se týká mnoha rodin a toto již bylo odsouzeno, ale vede to také k tomu, že stát řekl, že se bude méně investovat. Chci nyní položit čtyři otázky. Paní ministrině, domníváte se, že bychom nepotřebovali také cenovou vazbu na, mobil, na nemovitostním trhu a také domníváte se, že by tyto supí investiční trhy měly být uzavřeny a tímto způsobem by se mohl problém mnoha rodin vyřešit. Co se domníváte o situaci odkupu úvěru? tak, aby tyto fondy již neměly živo, živnou půdu. A pak jsem se také ještě chtěl eh, zeptat na další rozšiřování sociálního bydlení protože sociální bydlení je velice důležité. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám, pane Urbane. Pět bodů bych chtěla v této souvislosti zmínit. My bychom o mo, to tématu mohli hovořit celé hodiny. Já jsem chtěla prověřit, je několik údajů, tak abych opravdu věděla, že tady hovořím o správných údajích. Ale my nyní nemůžeme hovořit o nemovitostní eh, bublině protože ta není taková jako v minulosti. Já jako ministrině hospodářství e, to takto nemohu ponechat, protože e, vy tady hovoříte o realitní bublině a to neodpovídá našim číslům. A za druhé, já sdílím vaše starost s tím, že naše zákonodárství v minulosti neřešilo určité situace a případy. A právě proto jsem ráda, že v případě nového zákona na uvěrování bytu a nemovitostí je možné prodloužit dobu neplacení nájmu, než dojde k vystěhování, ale je také možné snížit úroky z prodlení. A byl také zaveden etický kodex, který stanovuje, že nejdříve musí banky také nastavit a poskytnout určité e, podmínky. E, to se týká například zlepšení e, splácení uvěrování a potom také jsou tady další aspekty, že například také vystěhování zranitelných osob, které, které nemohou platit nájem, to je opravdu dramatická záležitost. A nyní eh, byl vynesl, krá, vynesen královský výnost, eh, který hovoří o tom, že nejdříve je také třeba před vystěhováním schválit a také nastavit určité sociální podmínky a ochranu. A potom ještě další věc. Já tady eh, musím hovořit velice stručně. Eh, různé fondy vydaly veřejná prohlášení, všichni o nich víme a my, já k tomu dále již nemohu nic dodávat, protože španělská vláda s tím nemá co dočinění. A já s vámi také plně souhlasím, protože již jsem v tomto duchu odpověděla vašemu kolegovi od Kasonovi, protože já se domnívám, že je třeba pracovat na různých frontách, také například při nabídce. Nabídce funkce sociálního eh, bydlení a budování a stavby domů. Eh, generální tajemník ministerstva financí se tímto zabývá. My jsme také přepracovali plán na budování sociálních bytů, také abychom viděli, jaké překážky zde existují a jde o to, aby tyto sociální byty se opět dostaly na trh. V minulém týdnu eh, došlo k prodloužení paktu pro sociální bydlení. Více než 10 tisíc bytů se dostalo opět na trh pro zranitelné osoby. A v minulém týdnu eh, byl také, bylo schváleno prodloužení tohoto sociálního plánu. Tento plán existuje eh, proto, aby zranitelné osoby a občané eh, dostali přístup k sociálnímu bydlení. Samozřejmě to nepůjde přes noc, ale my se snažíme pracovat již od prvního dne na různých frontách. Děkuji vám, Marko Zat, IMF. Děkuji Pane předsedo, děkuji paní ministrině. Na počátku jste hovořila o stavu španělského hospodářství a hovořila jste o tom, co dělá vaše vláda a v na, co bude dělat v následujících měsících. Já chci v této souvislosti položit dvě otázky a chci se také zeptat na stav evropského hospodářství. Již rok máme zde náznaky zpomalení globálního hospodářství a především evropského hospodářství. Podle mého názoru se však zdá, že zkušenosti a poučení z minulé krize byly vyvozeny a my se blížíme ke zpomalení hospodářského cyklu a evropská politika se zaměřuje na opatrnou rozpo, rozpočtovou politiku a to by mohlo celou situaci zhoršit. A já se ptám, nepotřebujeme radikální změnu, především v souvislosti se zpomalováním hospodářství? A pak také je tady diskuse o úvěrech a o HDP ve výši 60 Evropa se zaměřila na export. Neměli bychom tento model zvážit, proto protože naše hospodářství také závisí na jiných. V současné době američané dávají větší pozor a také změnili své stanovisko ke clům a také Čína zpomaluje své tempo a my nevidíme, nevíme, jak to bude vypadat s Brexitem. Jestliže nezvýšíme vnitřní nabídku, nebude to velká slabina. Děkuji vám. Zdá se mi to taková zajímavá úvaha, to znamená ponaučit se z krize. V případě Španělska, já myslím, že ano, my jsme se ponaučili z krize, viděli jsme, že není to rozumné myslet si, že v situaci finanční nestability, že veřejný sektor bude schopen fungovat se eh, strategií zadlužování, aniž by tím nebyl penalizován. Ano, takže nám jde o to, abychom snížili eh, množství peněz, které jdou na umořování dluhu. A proto je třeba snížit především rizika a sazby a věnovat peníze daňových poplatníků na sociální politiku, na zdravotnictví, na školství a podobně. Já myslím, že španělská společnost pochopila, že finanční stabilita je zásadní, abychom měli ten prostor a mohli jednat, přijímat politiky a potom veřejný dluh. To není pouze problém statického charakteru, to je problém spravedlnosti mezi generacemi. Nemůžeme e, zadlužovat e, naše děti a vnuky. E, fiskální opatrnost, to je politika, která je nezbytná, pokud chceme mít střednědobý udržitelný růst. To neznamená však, že je třeba mít cíle snižování dluhu, které budou příliš ambiciozní, což by mohlo ohrozit ekonomický růst. A proto naše vláda si dala cíl snížit deficit až na 1,8 ve 2019 a eh, i kvůli parlamentu, kvůli lidovcům je to tedy 1,3%. A já doufám, že se nám podaří zminimalizovat eh, minima, eh, negativní dopad této fiskální politiky, která bude restriktivnější, než jsme chtěli. Ale důležité je, aby docházelo ke snižování zadluženosti z důvodu, které jsem zmínila, ne proto, že nás k tomu nutí komunitární instituce za druhé, zcela s vámi souhlasím, a to je, že eh, je to teď scénář zpomaleného růstu a vnitřní poptávka musí být hlavním motorem růstu, protože dochází k zpomalení na mezinárodních trzích. A zde již v prosinci my jsme i eh, zvyšovali, eh, zvýšili duch, důchody, minimální mzdy, příjmy a doufejme, že to bude mít pozitivní dopad na spotřebu a doufáme, že bude zachována i dynamika investic, tak jak jsme to zaregistrovali v roce 2018, především v druhé části 2018, právě proto, že je to vnitřní poptávka, která nahradila to mezinárodní. A doufáme, že to je i známka stabilizace eurozóny. Za EPP. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Vítejte i mým jménem. Jsem rád, že jste zpátky. Vím, že v vašem předchozím životě vám to velice dobře šlo v tom výboru pro rozpočet. Nyní se zdá, že to běží rovněž dobře. Nedávný makroekonomický vývoj ve Španělsku. Tady mám otázku napojenou na minimální mzdu o 22%, pokud se nepletu, stoupá se začátkem tohoto roku. A moje otázka zní, jaké to bude mít dopady na konkurenceschopnost, na hospodářskou soutěž a na zadluženost i na zaměstnanost. Táži se, protože nyní je opravdu znát, jak velký význam mělo to, že se ve Španělsku znově e, roztočila ekonomika ve smyslu hospodářské soutěže. A pak e, ty konkrétní, ta konkrétní doporučení z roku 2017 hovoří o e, omezené schopnosti inovovat španělských firm, protože chybí patřičné vzdělané kádry. A moje otázka zní, co děláte pro to, aby tamto doporučení eh, sladit vzdělávání s potřebami ekonomiky, co s tím děláte? A třetí otázka, jaké objemy pro tuto kapacitu eh, vyhodnocujete jako reálné s vědomím, že velkou výzvou je zvyšovat rozpočet eh, a i rozpočet EU. A jaké propojení vidíte mezi zeměmi eurozóny a nečleny eurozóny? E, protože máme jednak unijní rozpočet, k němuž přispívají všechny země, a pak ten unijní rozpočet. Děkuji. Děkuji, pane Norešane. Ano, i já jsem ráda, že, e, s vám, že vás vidím, protože vy jste přece byl kolegou e, v tom výboru, kde jsem byla i já vaše otázky, moje tři odpovědi. Co jsme udělali s tou minimální mzdou? Tam jsme v podstatě doháněli rozdíl mezi mediánem u mest a minimální mzdou. Tam byl ten rozdíl velice významný a navíc docházelo ve skutečných poměrech k jeho neustálému snižování. Proto jsme museli radikálně zasáhnout, abychom navodili minimální mzdu na vhodnou úroveň, zejména když jsme zjišťovali, že v posledních letech se objevovala velká skupina těch schudlých pracovníků, zaměstnanců, kteří nedokázali přežít z měsíce na měsíc i s tou minimální mzdou, která kdysi byla. Navíc chceme eh, vyrovnávat rozdíly mezi muži a ženami, protože tam 30% těch pobírajících ten minimální plat jsou právě ženy. A pak eh, statistiky ukazují, že kdykoliv ve Španělsku se zvýšila minimální mzda, tak rostla zaměstnanost. Nebyly negativní dopady například na pracovní místa i v stavebnictví a tak dále. A pak konečná takový ukazatel v prosinci, kdy už se vědělo o tom, že se mzdy zvýší, tak tam zejména se nabíralo. Vůbec nespomalil nábě, nábor do firem. Tedy Odpověď zní, podařilo se. Pak ten nesoulad mezi vzděláním, pracovní síly a tím, co potřebuje ekonomika. Chceme investovat do lidského kapitálu, do vzdělávání a sladit vše s potřebami mm, ekonomiky. Máme i takovou konkrétní tabulku v rámci odpovědi na tento požadavek, kde si chceme sestavit to, co máme a jak to přizpůsobit aby nová ekonomika měla síly, které potřebuje. My v podstatě žijeme v dobách digitální revoluce a s tím se musíme poprat. A poslední otázka. Na tu asi neodpovím. Je jasné, já jsem byla tehdy členkou výboru, který podal tento návrh a víte, v jakém fiskálním prostoru jsme se pohybovali. Nyní jako představitelka Španělska snad mohu mít i jiný názor, ale odpověď jdi eh, se musím zdržet, než se začne vyjednávat. Já si myslím, že i naši zpravodajové jsou sice přísní, ale jsou to realisté. Hanna Fernández. Sí, muchas gracias, presidente, bienvenida. Ano, pane, děkuji, pane předsedo. Vítejte, paní eh, ministrně, to je potěšení, že zde můžeme eh, hned z první ruky poznat, jaký je program španělské vlády i v kontextu evropské diskuze. Mám tři otázky a tři připomínky. První. To se týká skluzu, velkého skluzu s transpozicí směrnic ve Španělsku. Vy jste když o tom hovořila, o tom, eh, o tom zákoně o hypotékách třeba. Chci znát váš názor je, mm, jde o vytvoření makroobezřetnostního návrhu, tedy nástroje. E, takže tak, aby centrální banka e, a další tedy příslušné orgány e, tedy také Eh, s tím souhlasili. Vím, že to vyznam, znamená velký konsensus eh, v vašem parlamentu a s lidovci. Já bych chtěl znát tedy váš názor na toto. A druhá otázka, ta se týká diskuze eh, o evropské integraci, tedy mezivládní mechanismus versus, interko, versus komunitárního. Vy jste hovořila o ISM, Mm, také teď mm, se hovoří o eh, mm, fiskálním řízení a já se ptám, eh, jaká opatření jsou nutná pro to, abychom mohli využívat komunitární metodu a i, aby i tento parlament ale měl eh, maximální demokratickou kontrolu nad fiskálními předpisy a opatřeními. A třetí otázka se týká reformy měnové unie. Ne. Hmm. EDIS a rozpočet. Je nutné, aby rozpočet hrál stabilizační roli, jak se řekla sama. A chtěl bych vědět, jak vidíte proces vyjednávání EDISu a jak si myslíte, že v příštích měsících eh, bude možné tedy eh, ho přijmout před summitem. Eh, tři důležitá témata. Pokud jde o Eh, průtahy s, mm, se směrnicemi. Já mám především, jsem řešila dvě směrnice, které u nás již dlouho nebyly transponovány a jak jste je zmínil a asi mm, mm, předchozí vláda neměla jako prioritu a my jsme si to stanovili jako prioritu. A i přestože máme menšinu v parlamentu, a tak vy znáte velice dobře naší zemi. I nám se podařilo v podstatě hned e, i přijmout nové předpisy. Víme, že to je dlouhodobý proces, protože mm, když my některé přijmeme, tak zase jsou potom tady vytvářeny nové a zase je další sklus, který se nabaluje, ale mm, snažili jsme se to urychlit a mm, by zde především nebyla ta hrozba, že naše země bude muset platit sankce. Ve španělském parlamentu se hovořilo hodně o mm, tom, o centrální bance, o eh, orgánu dohledu nad finančními trhy, eh, nad eh, pojišťovnami, hovořilo se o těch opatřeních, o těch nástrojích, makrobezřetnostních nástrojích, takže my mm, jsme chtěli mm, předložit a zavést tyto nástroje nejenom na hypotečních eh, trzích, ale i na jiných trzích. Ale bohužel zde jsou politické strany, které to tak naléhavě nevidí. Bohužel. A eh, samozřejmě já bych chtěla přijmout ty eh, reformy, když nejsou problémy. To je lepší přece předtím, než vznikne nějaký problém. A potom se to bude muset dělat pod časovým tlakem. A, no, mm, mm, už došlo k odsouhlasení. Aha. A ptala jsem se, jestli už byl odsouhlasen tento zákon, ale teď se o něm jedná, takže doufáme, že bude přijmout. A jako v Itálii, tak my máme eh, orgány dohledu, které často nemají tu globální vizi a to právě jeden z důvodů, proč vznikla u nás krize před deseti lety. Potom ten model integrace. Španělsko eh, vsa, vsa, hodně vsadilo na a chce, přeje si mít komunitární metodu i v tom, eh, i třeba v oblasti, jako je ten stabilizační mechanismus, aby do toho vstupovaly komunitární instituce. A náš premiér je proto, abychom v různých oblastech eh, opustili jednomyslnost a přešli ke kvalifikované většině. To řekla i na plénu minulý týden, protože mm, to je nutné, pokud chceme mít ambiciozní vizi EU. A teď ten evropský mechanismus záruk za vklady, záruky za vklady, ano, to víte, to je citlivá věc. V různých zemích existují různé modely a je to téma mm, citlivé s různou mírou. U nás se to vnímá velice intenzivně, tyto, tento mechanismus záruk. A zde v červnu budeme mít zprávu a my jsme navrhli, abychom odblokovali tu otázku, protože, jak víte, je to zablokováno již dlouhou dobu v radě. Tak mm, my si myslím, že by bylo vhodné Eh, eh, mít nějaké nezávislé experty, kteří přijmou různé alternativy, provedou analýzu, znova ještě jednou a bohužel eh, zde ještě není dohoda, ale já jsem přesvědčena, že může dojít kroku A když nic jiného, aspoň mít jasný program politické diskuse do, od června. A alespoň Španělsko určitě bude aktivně přispívat, protože podle nás to je zásadní téma i vzhledem ke zkušenostem za posledních deset let. Děkuji, Stefan Givold. merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Jsem vděčný, že jste mezi námi. Já se chci věnovat tématu, které nakousal už pan Mato, totiž otázky rozpočtu. Na tom záleží i z pohledu EU, totiž jak přistupovat k dodržování pravidel. A proto zde záleží na tom, aby veřejné prostředky byly rozpočtovány tak, aby nebyl obecný rozpočet příliš zatěžován. Jde o návrh rozpočtu, který by se neměl nechat zvyklat. Ve vašem návrhu je mnoho veřejných výdajů a tady hovořím i o výši zadluženosti. Tedy není tady náhodou nebezpečí ono prosincové výhled Evropské komise to bere i v potaz. Na druhé straně ale myslím si, že stojí za to být žádostivý. Jak to vypadá podle vás s deficitem na příští rok? Děkuji, pane Gerolde. Jak už jsem popsala, španělská vláda se zcela jasně vyslovila pro rozpočtovou disciplínu. To náš ministerský předseda ho říká od prvního dne. E, zopakovala jsem to i já, i mý ministři a my ve Španělsku jsme přesvědčeni, že se touto cestou musíme ubírat i nadále. Postupně musíme zátěž státního předlužení zmírňovat. A v tom duchu jsme předložili i návrh rozpočtu náš cíl, no ten je už velice stižádestivý. Schodek se 2,8% snížit na 1,8, na 1,3%. Tedy tady porovnáváme rok 2018 s letošním rokem a to si myslím, že jsme předáky v rámci celé EU. Právě španělský rozpočet je v tomto ohledu uh, Ehm, nejstižádostivější. Pokud se tážete, zda bychom neměli být stižádostivější, ještě stižádostivější, tak bych ráda věděla, co tím myslíte. A pak přerozdělování. Když se podíváme na hm, výdaje a z pohledu BIP, tak vidíte, že jsme pod evropským průměrem. Samozřejmě, že nemáme až tak široké mantinely, když 70% našeho rozpočtu putuje do sociálních politik, tedy zdravotnictví, školství, sociální sféra a to na to upozornil i Mezinárodní měnový fond, že tam nemáme až tolik manevrovacího prostoru. Spíše tedy můžeme jít cestou růstu při příjmu. V Evropě je to často 46 eh, Španělsko má to nižší a na severu Evropy je to ještě silnější, takže tam asi musíme dosáhnout pokroku. Tím se nám zlepší um, situace. Právě tím, že máme v současné době dobrou hospodářskou situaci, tak můžeme dosáhnout toho, že ten schodek se rozhodně nezvýší, pokud možno se sníží a i budoucnost Španělska bude slibná. Proto se chováme zodpovědné a e, snažíme se na to jít strukturálně, aby náš rozpočet byl opravdu v dobrém stavu, aby byl odolný a přizpůsobujeme i hospodářské hospodářství obecně evropskému hospodářstvu. Například uvažujeme o digitálním zdaňování, tak, aby to vše bylo v duchu toho, co už v Evropě se um, ověřilo jako funkční. Doufám, že přece jen je to jasné. Děkuji, Alfred Sand. Děkuji. Já se táži na výhledy eurozóny jako takové. Tam budí obavy mnohé jevy, mezi jinými i Brexit, a přitom úroveň investic je stále ještě poměrně nízká. Sice se tvoří nová pracovní místa, ale u mnohých nejsou až ty podmínky až tak uspokojivé. Zejména pro domácnosti s nižšími příjmy se zatím nic k lepšímu nezměnilo. Myslím si, že stojí za to uvažovat kreativně, zejména z pohledu tvorby rozpočtu i rozpočtových pravidel. Máme nyní hospodářskou stabilitu, ale E, ta politická a sociální situace zdaleka stabilní nyní. Někdo říká, že se evropská pozitiva někde e, ztrácí v překladu. Nyní vlády potřebují vystoupit s něčím, čo, co naplní lidská očekávání. Neměly by vlády ustupovat v sociální sféře. Lidé vycházejí do ulic, Mohla by Evropa přijít se sociální reakcí, například se inspirovat Španělském, koordinovat svůj přístup v celé eurozóně. Nemohlo by to vést k růstu eh, zaměstnanosti o 5% a například bychom mohli uvažovat o celoevropské minimální mzdě. Co říkáte takovémuto přístupu? Děkuji, pane Sande, za vaše náměty, návrhy a rovněž za doporučení uvažovat kreativně. No, díky tomu, že máme v zemi novou vládu, tak opravdu to už ve Španělsku nastalo. Snažíme se uvažovat kreativně a mít i dobře vyrovnanou fiskální disciplínu na straně jedné a sociální aspekty rozpočtování na straně druhé. My rozhodně se snažíme španělským občanům dát najevo, že sociální státní instituce Oni mají starost a že jim na občanech záleží. To není pouze otázka formalit. Tedy myslím si, že tento postup do budoucna, ta rovnováha se nám bude vyplácet, ale je pravda, že to musí vzít v potaz i fiskální politiky a řízení veřejného sektoru. Chceme být proaktivní, zodpovědní, věrohodní a nakolik to jde, koordinovat i v rámci eurozóny, protože cokoliv se odehraje v jedné zemi, bude mít dopady i na zemi druhou. Potřebujeme tedy nějaký rámec, který nám umožní své kroky koordinovat a zároveň zajistit, že se všichni budou chovat zodpovědně a vzájemně si ty instituce zároveň budou věřit, tak aby ta hospodářská měnová unie opravdu mohla být v souladu s naší diskusi i prohloubena. Předseda, děkuji, máme jednoho spontánního řečníka, máte dvě minuty a pak eh, tedy dvě Pan Datmas, FDD, děkuji pane předsedo, děkuji, že mě dáváte slovo, vážím si toho. Já mám dvě snadné a jednoduché otázky pro paní ministrině. Za prvé, ve Španělsku vládne velice vysoká nezaměstnanost mládeže. Já odkazuji na otázku předřečníka, mého kolegy, a táži se, Uvažujete o tom, že snížení rozpočtového rozpočtu, a tomu jste se věnoval poměrně podrobně, je v zájmu milionu nezaměstnaných, zejména mladých nezaměstnaných Španělů? A pokud ano, proč? Jak je možné takto uvažovat? A moje druhá otázka je jednoduše taková, následující. V Katalánsku máme politické vězně to jsou bývalí demokraticky zvolení členové katalánské vlády. A španělská vláda se snaží, eh, aby došlo k odsouzení na hm, k trestu odnětí svobody až na 25 let. A vy zároveň ctíte evropské hodnoty, neustále o tom hovoříte. Jak máte pocit, že můžete být členkou vlády, která má politické vězně, a která čistě spolitizovaně pro ně žádá vysoké tresty. Jak můžete zároveň nosit ten štít evropských hodnot před sebou a přitom tolerovat něco takového? Děkuji, pane Datmze. V první řadě nezávisle znám mládeže. Máte stoprocentní pravdu. Je to jedna z hlavních nerovnovách mé země a zároveň problém, který je absolutní prioritou, který musíme co nejrychleji vyřešit. A právě proto už máme schválený akční plán pro řešení nezaměstnanosti mládeže. Ten můj, podle mě eh, výborným způsobem čerpá i z unijních fondů a bude řešit. Nezaměstnanost mládeže klesá a já věřím, že tomu tak bude i v nejbližších měsících. Chceme tento postup zrychlit. To znamená um, rekvalifikace, vzdělávání, krátko a středně dobrý výhled, který zajistí, že mládež má dobré vyhlídky se vzdělávat v oborech, eh, na nich záleží. Stavebnictví například už roste a je takovým dobrým prvkem pracovního trhu budoucna. V té druhé otázce, tady se omlouvám, ale nesouhlasím. Nejsou to političtí vězni, jsou to politici, kteří se ocitli ve vězení, protože porušili určitá pravidla a sice chápu, že jste tady tuto otázku pronesl velice emočně, ale já k tomu už nemám více co dodat. Předseda, děkuji. Děkuji, myslím si, že nikdo nemůže spochybňovat právní stát ve Španělsku. Děkuji vám, paní ministrině Calvino. Tento eh, rozhovor s vámi byl velice pozitivní a inspirativní. Váš rozpočet také ukazuje, jak je možné propojit fiskální eh, zodpovědnost se sociální zodpovědností a růstem. Já se také domnívám, že váš názor týkající se prohloubení Eh, hospodářské a měnové unie je velice správný. Tento názor my vítáme v našem parlamentu. My s vámi budeme dále spolupracovat také v rámci rady a tento proces, který byl zahájen, doufám, že přinese pozitivní dopady nejenom pro naši měnu, ale také především pro naše občany. Děkuji vám, paní ministrině. Yes. Dear colleagues, before uh, starting our votes, uh, unfortunately, I have some announcements. Mám několik oznávení. To uh, je špatná zpráva, ale dobrá zpráva je to, že hlasování bude krátké a velice efektivní. To znamená, že mám dostatek času na své informace a První je tedy sdělení předsedy, přípravná schůze pro monetární dialog s Mariem Dragem se bude konat 22. Members are reminded that to mark the 20 a budeme tady hovořit o 28. ledna s Mariem Dragim a budeme hovořit také o stabilitě a podpoře v souvislosti s monetární unii. Já vás všechny zvu na přípravné zasedání, kterého se také zúčastní šest expertů z univerzity v Dublinu, z Kielského ústavu, také z Berlína a z dalších míst. E, tento případ tato přípravná schůze se bude konat eh, ve středu 23. ledna od 1 do půl třetí a bude vysílána po internetu a dále také doporučení koordinátů Eh, bylo dohodnuto, že pozveme zástupce ECA, abychom diskutovali o speciální zpráva Evropského účetního dvora o Single Resolution Board a my nebudeme budeme se vyjadřovat k Fiscal Compact File a do dopis ESMA bude rozeslán a pokud se týče Kumex skandálu, tak koordinátoři jsou proto, abychom pozvali EBA na eh, přeskum tohoto skandálu a eh, Dále máme tady Economic Governance, Evropský parlamentní výden, potom máme zdanění, digitální ekonomiku a také Eh, únik daní a Banking Union, evropský semestr, bylo také schváleno, že toto bylo schváleno na eh, rok 2019 a bylo také schváleno, že na uh, v lednu 2019 budeme mít scrutiny slot o solventnosti 2. A toto já za chvilku přečtu a já tady vítám také mezi námi komisi, ale uh, budeme mít bod 3 eh, také o probíhajících jednání s komisí a také dialog týkající se trvěžitelného eh, investic se bude konat v následující době. První diskuse se konaly eh, ve Štrasburku a tam jsme projednávali rozdíly v názorech mezi radou a parlamentem a tam jsme také hovořili o aktualizovaných definicích rizicích a to je due diligence a také účastníci finančních trhů a tak dále a byly tam také eh, první diskuse a byl schválen mandát pro jednání na technické úrovni. Další jednání se bude konat 28. Eh, ří, eh, ledna. A pokud se týče aktiv, tak Tady se hovořilo o složení pool a komise dostala mandát ke zpracování non-paper a také kompromisního textu a také budou vytvořeny další eh, struktury a budeme se zabývat také dalšími záležitostmi. Potom benchmark. První dialog se konal 16. ledna první jsme projednávali definice a jednání, jedné cítín také hovořil o povinné administraci zásadních ukazatelů a pokud se týče Emíru, tak první dialog se konal 17. ledna, trialogy budou ještě intenzivněji spolu zákonodárci zde si vyměnili názory na nový režim, na dohled eh, CCP ze třetích zemí a také se zabývali odmítnutím povolení. Komise se zavázala, že předloží non-paper a to se bude týkat také třetích zemí. A e, e, dále jsme neměli dostatek času, abychom se zabývali regulací na evropském trhu. jak jsem řekl, tak eh, akt přenesené pravomoci o solventnosti, tak koordinátoři eh, se eh, zavázali, že předloží text komisi. Já tady mezi námi vítám zástupce komise z této záležitosti a já nyní přečtu Eh, následující text týkající se solvence 2. To jsou um, standardní formát eh, požadavku na solventnost. Zatímco akt byl řádně schválen v prosinci romského eh, roku, je nyní na komisi a nejsme schopni tento akt schválit. My věříme, že komise v mezidobí řádně analyzuje celou věc, bere v potaz naše obavy a mm, bude se věnovat eh, delegovaným aktům. Za prvé, jak už jsme se zmínili v našich dopisech, rádi bychom zdůraznili, že snížení současné rizikové rezervy by bylo žádoucí, abychom rozjeli ekonomiku a vložili více peněz do dlouhodobých projektů. Za druhé, přesto, že někteří hovoří o e, vytvoření zvláštní třídy pro dlouhodobé investice, Máme obavy, že současná kritéria, například 12-leté trvání a finanční požadavky, by mohly předejít tomu, aby tato třída opravdu fungovala náklady na, kapady, na kapitál, zejména snížení e, rizikové rezervy, budou mít důležitý dopad na dlouhodobé investice. Pozměnění pravidel by signifikantním způsobem přispělo k lepšímu fungování kapitálové unie a odstranilo současné překážky pro investory. Za třetí, stvrzujeme naše stanovisko k významu nalezení krátkodobého řešení, abychom se zabývali nedostatky současné fungování celého systému a apelujeme, aby současný článek 77b byl upraven tak, aby národní komponenty byly bratny v potaz, kdykoliv jsou naplněna kritéria a měla by platit na konci období, kdykoliv jsou naplněny podmínky i v průběhu daného období kdykoliv vyhovují propočtům. Jsme přesvědčeni, že vše je v souladu se současnou směrnicí a může být zařazeno do delegovaných aktů. Samo kolegium už s tím souhlasilo. A závěrem. Máme zde spoždění delegovaných aktů a tady je důležité u těch revizí. Máme totiž obavy, že současná situace vytváří um, nepřekonatelné překážky z důvodu eh, období mezi vstoupení platnost a prvním datem, kdy je třeba už podávat zprávu. Komise by měla brát v potaz dopady na firmy, které budou s takovýmto hm, krátkou, s takovouto krátkou lhutou zápasit, zejména v pojišťovnickém odvětví a žádáme komisi o řádné zvážení těchto ne, nezáměrných eh, vedlejších dopadů a aby přišla s příslušnými opatřeními u všech eh, těchto výše zmíněných bodů. Jsme přesvědčeni, že není vhodné už vyčkávat a apelujeme na přistoupení k přeskumu všech eh, mm, dokumentů z roku 2018. Zároveň litujeme, že k dnešnímu dni komise eh, považovala za vhodné, aby eh, připomínky našeho výboru byly brany v potaz teprve v přípravě eh, směrnici o solventnosti na rok 2020. Abychom zajistili, že vše proběhne řázně, bychom rádi, aby komise zvážila, jak chce co nejlépe začlenit i priority, priority parlamentu do těchto aktů, které mají vstoupit v platnost nyní. A e, zároveň s tím, že bude ctít e, pravomoci parlamentu jako zákonodárce. My využijeme všech našich prerogativ, abychom zajistili, že naše um, obavy a náměty budou zohledněny při Eh, sesávání konečné podoby. Děkuji za strpení, myslím si, že toto prohlášení opravdu stálo za to přečíst. A nyní A nyní už přecházíme k hlasování. Nejdříve test. Prosím, hlasujte. Zkusmo. Mr. Gerold not working? Pan Gerald, nefunguje vám to? Good. Yes. So, uh, one EPP to many. Máme o jednoho člena Evropské strany lidové navíc. Takže ještě jednou vše testujeme. Teď ještě se ujistíme, že už vás je správně. Um, should EPP repeat the test? Sorry. Ještě EPP se mi všichni nechejte otestovat. Musíme to zopakovat ještě jednou. Takže hlasujte, prosím, abych se přesvědčil, že jste zde ve správném počtu za každou politickou skupinu. Končím hlasování, vše je v pořádku. Děkuji vám. Takže začínáme hlasováním eh, o prozatímní dohodě mm, o nařízení o minimálním krytí ztrát pro nevýkonné investice, expozice. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 42 pro, 10 proti, nikdo se nestržel. Tak blahopřeji, blahopřeji svému spoluzpravodaji. A přecházíme k dalšímu bodu zpráva Matočelo týkající se DPH. Pozměňovací návrh 35 a 10. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 36 pro, proti, zdrželi se schválen. 37 pro, proti, zdrželi se schválen. 38 pro, proti, zdrželi se schválen. 40 pro, proti, zdrželi se schválen. 42 a ještě s ústním pozměňovacím návrhem ze strany EKR. Pro? Proti? To si ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Hlasujeme tedy bez ústního pozměňovacího návrhu ještě jenom pro, proti. Stejná většina, ale i toto ověříme. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 eh, hlasů proti, 20 pro malá, 43 eh, pro, proti, zdrželi se schválen, 44 pro, proti, zdrželi se schválen, 45 pro, proti, zdrželi se schválen, 46 pro, proti, zdrželi se schválen, 47 pro, proti, Ověřujeme 7.40. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Byl zamítnut tento návrh, tedy 48 pro, proti. Ověřujeme i 8.40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 49 pro, proti. Ověřujeme 49. Dobrá, tady všichni byli pro, takže jsem se spletla. Tedy schválen jednomyslně dokonce i. No já jsem to chtěl vidět na vlastní oči. 50 pro, proti, zdrželi se schválen. 51 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schválen. Druhá část pro, proti. Ověříme tu druhou část. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Byl schválen tento návrh. 52 odpadá, tedy 53 pro, proti, zdrželi se schválen, 54 pro, proti, zdrželi se schválen, 55 pro, proti, zdrželi se schválen, 56 pro, proti, zdrželi se schválen, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 59 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 62 pro, proti, Ověřujeme 2,60. Končím hlasování. O jeden hlas byl eh, zamítnut. 70 pro, proti. Ověřujeme 70. Končím hlasování. I tento byl i stejnou většinou zamítnut. 69 a 18 pro, proti, zdržel se schválen. 71 a 19 pro, proti, zdržel se schválen. 72 pro, proti, zdržel se schválen. 73 pro, proti, zdržel se schválen. 74 pro, proti, zdržel se schválen. 75 pro, proti, ověřujeme 75. Končím hlasování. Byl zamítnut tento návrh. 20 s ústním pozměňovacím návrhem ze strany ALDE pro, proti, zdrželi se schválen. 1 pro, proti, zdrželi se schválen. 23 pro, ne, 23 odpadá. 2 pro, proti, zdrželi se schválen. 3 pro, proti, zdržel se schválen. 24 pro, proti, zdržel se schválen. 4, ten je kompatibilní, pro, proti, zdržel se schválen. 25 pro, proti, ověřujeme 25. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh byl schválen. 26 pro, proti, zdrželi se schválen, 5 pro, proti, zdrželi se schválen, 27 a 28 pro, proti, zdrž... A, to si ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl schválen 6 pro, proti, zdrželi se schválen 7 pro, proti, zdrželi se schválen 29 pro, proti, zdrželi se schválen 30 pro, proti, Ověřujeme třicítku. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Třicítka. Takže jedna třicítka s ústním pozměňovacím návrhem. Pro, proti, ověříme jedna třicítku s tím ústním pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 31 bez pozměn, ústně, pozměn. I to ověříme. Končím hlasování. I tento návrh byl zamítnut. 32 pro, proti, zdržuje se schválen. 33 pro, proti, zdržuje se schválen. 34 pro, proti, zdržuje se schválen. 8 pro, proti, zdržel se schválen. 9 pro, proti, zdržel se schválen. A hlasujeme o návrhu komise v pozměněné podobě a jmenovitě zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 42 pro, nikdo není proti, 10 kolegů se zdrželo. Blahopřejeme zpravodaj. A přicházíme k návrhu stanoviska pana Fronculiky k udělení absolutoria Evropskému orgánu pro bankovní. Kompromis A schváleno, kompromis B pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Raději to ještě prověříme. Končím hlasování. Schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Těs jasnou většinou. Dobrá, že jsme to prověřili. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno 16 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno pozňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se schváleno F, pro, proti, zdrželi se schváleno 21, pro, proti, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. Kompromis G pro. Proti zdrželi se schváleno. A nyní budeme jmenovitě hlasovat o aktualizovaném textu. Hlasování je ukončeno. 46 pro, 2 byli proti, 2 se zdrželi, blahopřeji zpravodaji. A druhá zpráva IOPA, kompromis A pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis B pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis C pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis D pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis E pro, proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, prověříme 14. Končím hlasování. 30 pro, 22 proti schváleno. 18 pro, proti zdrželi se schváleno. 19 pro, proti SD je proti, prověříme devatenáctku. Končím hlasování. Schváleno. 20 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis F pro, proti zdrželi se schváleno, 25 pro, proti zdrželi se, prověříme, prověříme 25, zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem a nyní budeme hlasovat jmenovitě o pozměněném textu. Končím hlasování. 44 pro, 2 proti, 2 se zdrželi a nyní ESMA. Kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis B pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis C pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis D pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno, ale prověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 12 pro, proti. Prověříme ještě dvanáctku. Máme tady jeden hlas za EPP navíc. Končím hlasování schváleno, 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno, 21 pro, proti, zdrželi se, prověříme 21. Končím hlasování. je to nerozhodně 25 ku 25, takže to bylo zamítnuto a nyní budeme hlasovat o pozměněném textu jmenovitě. Končím hlasování. 43 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. blaho Blahopřeji zpravodaji a příště se sejdeme 28. ledna ve 3 hodiny a pak také v úterý dopoledne. Končím zasedání.